bojovat proti podvodům a vězte, že já jsem odhodlán na těchto všech tématech pracovat. Děkuji, pane Barniere. Kolegové, rozprava je uzavřena a o online hazardní hra budeme hlasovat zítra ve 12. Nyní budeme hovořit o zdraví včel a odvětví včelařství a zpravodajem je pan Tabajdy a já mu předávám slovo na čtyři minuty.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 Eh, která také spadá do kompetence komise a která vytvořila zprávu, která je základem pro moji zprávu a já doufám, že mm, i eh, ty eh, četné návrhy nakonec budou aplikovány ze strany komise a i všemi těmi dotčenými aktéry a subjekty v oboru včelařství. Včelařství a opilování, to je něco, co přispívá zemědělství a ochraně našich plodin. 85 eh, plodin by v podstatě nemohly přežít bez opilování. To znamená, že včelařství je významným statkem a proto je třeba podporovat eh, včelařství a to eh, ze komunitárních zdrojů. Bohužel nemáme dostatečné léčivé přípravky na to, abychom mohli i eh, řešit choroby včelstev, protože farmaceutické firmy nemají zájem o vývoj těchto léků a a na včelařství a zemědělství jako takové na to nemá zdroje na vývoj těchto léků. To je tedy problém, který existuje desetiletí a desetiletí. A pokud se nám nepodaří eh, zde, eh, zde použít komunitární zdroje a řešit to z nich, tak krize včelařství se nevyřeší. Je zde ještě druhý problém. Včelařství Eh, není dostatečně zorganizováno. Eh, my nemáme dostatek informací o chorobách, o počtu eh, úlu, včelstev, pardon, o jejich stavu a takže je to na členských státech a na Unii, abychom měli dostatečné a spolehlivé podklady. Další problém, to je vzdělávání zemědělců, respektive včelařů. Členské státy musí eh, tuto činnost eh, eh, propojit s profesním vzděláváním, odborným vzděláváním. Další problém je vliv fitosanitárních přípravků na zdraví včelstev. Zde jsou někteří poslanci v parlamentu, kteří hodně viní ze stavu včelstev právě ty fitosanitární přípravky. Já osobně Mm, jsem to viděl trochu jinak, ale bohužel eh, určitá lobby eh, eh, mi neumožnila i zde jmenovat určité aktivní látky v této zprávě, poněvadž některé aktivní látky mm, by bylo možné nahradit jinými látkami, které by byly méně škodlivé pro zdraví včelstev. Jde především o tinidy, eh, o tuto rodinu eh, přípravku, respektive látek. Já jsem proto eliminovat je úplně. Já bych chtěl apelovat na komisi, aby i eh, změnila směrnici o mm, medu, protože ty parametry tam nejsou dostatečně a správně definovány, protože mm, nemůžeme zde mm, se eh, chránit eh, eh, proti tomu dováženému medu, který je nižší kvality. A teď pokud jde o geneticky modifikované plodiny, zde je velká diskuze, zdali i tyto jsou škodlivé nebo ne. Já zde chci apelovat na komisi, aby vytvořila vědeckou nebo zadala vědeckou eh, spolehlivou studii, poněvadž tady jde o otázku vědeckou a my zde nemáme k dispozici mm, mm, takovéto podklady, takovou studii. A pokud je o antibiotika, je třeba mít právní úpravu na evropské úrovni eh, eh, mm, je třeba, pokud je třeba o e, živočišné výrobky, zde e, existují referenční hodnoty, samozřejmě ta spotřeba masa je větší než u medu, ale u medu není žádná právní úprava. A Albert Einstein říkal, že mm, pokud nebudou včely na světě, tak za čtyři roky to bude konec lidstva. I když je to asi trochu přehnané. Uh, Již vidíme, jaký to má dopad na zemědělství, jaký to má dopad na e, bezpečnost potravin, na ochranu biodiverzity. Já si myslím, že je třeba respektovat e, rady Alberta Einsteina. Děkuji a já nyní předám slovo těm, kdo dnes večer ještě nemluvili, protože máme příliš mnoho žádostí o slovo. Nejprve pan Kelly. Pane předsedo, jak říkali předřečníci, je to velice důležité téma. Ale málo kdo si uvědomuje, nakolik je důležité. Albert Einstein rozhodně věděl, jak důležité to je. A ten jeho citát rozhodně stojí za zmínku a za zdůraznění, protože pokud 85% druhů závisí na opilování a včely vymřou, tak to bude konec. A Einstein měl v tomto ohledu rozhodně pravdu. Je tady celá řada věcí, na které se musíme podívat. A jedna z věcí, které jsme my v Irsku úspěšně udělali, abychom zachovali naše domácí druhy včel, bylo to, že jsme neumožnili dovoz zahraničních druhů. A já myslím, že je opravdu důležité, abychom zachovali ryzost národních druhů. Protože to je opravdu důležitá věc, rozhodně i z hlediska ekonomiky. protože med je součástí zdravé výživy. I tak můžeme vylepšit situaci. Děkuji. Já děkuji vám, pane Kelly. A rovnou dávám slovo paní Regnerové. Děkuji, pane předsedo. Zdraví v čase v dobách krize pravděpodobně není tak důležité, jak by za jak důležité by mělo být ti pokládáno. Albert Einstein řekl, že lidstvo by přežilo bez včel celé čtyři roky. Vymírání úhnin včen če týká zemědělství, rozvoje venkovského prostoru, výroby potravin a e, udržení biologické rozmanitnosti. A týká se to celého našeho života. A nyní budu hovořit o, o Rakousku. Tam máme úhyn včel ve výši 30%. To je důležité, abychom se zaměřili na výzkum. Jak jsem pro výzkum a studie, ale nesmí to zůstat jediným krokem, kterým učiníme. Musíme, potřebujeme jednotné kroky, regulační propy, bude se to týkat také zemědělských potvor a samozřejmě potřebujeme regulaci ve využívání ochranných rostlinolékařských prostředků. Moderní zemědělství bohužel přispívá velkou měrou k úhynu včel a proto je důležité poskytnout jednak finance pro výzkum, tak abychom zlepšili zdraví včel, abychom měli dobrou prevenci efektivní standardizované léčivé příspěvky v členských zemích a abychom vyvinuli alternativní možnosti k chemickým insekticidům. Děkuji. Děkuji a pan Eichhut, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Jistě se všichni shodneme na tom, že včely jsou velice důležité. Ale když se tak pročítám tu zprávu, tak tam se v zásadě současné zemědělské modely vůbec nekritizují. Řešení se hledá v tom, že vyvineme dodatečné eh, rostlinonechařské ochranné prostředky, a nebo že vystavíme nějaké ploty. Proto my jsme předložili alternativní usnesení, kde zcela jasně kritizujeme neonikot neonikotinoidy je třeba stáhnout trhu nyní, protože se jasně ukázalo, že hrají negativní roli. Je třeba něco podniknout. I geneticky modifikované organismy. Zde máme již dostatečné množství známek toho, že bychom se jich měli z důvodu principu obezřetnosti vzdát. Je třeba změnit náš zemědělský model, potřebujeme více střídání, méně k monokultur. Těmto zásadním otázkám se musíme věnovat. Děkuji další pan Stevenson. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, Evropský soudní dvůr v září rozhodl, že všechny sklenice s medem musí mít na sobě nálepku, na které bude uvedeno, že tento produkt obsahuje pil. To nikomu nepomůže. To je samozřejmé, že med obsahuje pil, to ví i pětileté dítě. Je to jako když napíšete na balíček buráků, že v tomto balíčku možná budou oříšky. Tyto dodatečné náklady pro tento sektor v době, kdy bojuje proti varoáze, může způsobit, že, to, že všichni eh, zbankrotují. My v tomto parlamentu bojujeme za nařízení pro spotřebitele, kde by se upravilo, co bude na nálepkách, ale to by neměli řešit soudci, to musíme řešit my jako zákonodáci v této sněmovně. A já bych proto vyzval soudce, aby si pověsili veliký eh, plakát nad dveře v tom smyslu, že opravdu jsou blázni. Pan Ferreira, děkuji pane předsedlo. Oslabování se vysvětlují různé faktury. Je to obrovský problém, pro které se účinné řešení nalézá pouze obtížně. Problémy mají nejenom ochočené včely, ale i divoké divoké populace různých typů opilovačů. Proto budou dopady tohoto fenoménu zemědělství i v ekologické oblasti velmi závažné. Nezapomínejme, že tento problém úzce souvisí se současnými zemědělskými modely. Intenzivní zemědělství, převažující monokultury, příliš mnoho chemie, která se používá, pesticidy, geneticky modifikované organismy, nedodržování zásady obezřetnosti. Je důležité přijmout opatření, které zakážou určité produkty, poskytnou vědeckou a technickou pomoc zemědělcům. Musí se jednat o hluboké změny. Je třeba změnit výrobní modely a politiky, které je podporují. Reforma společné zemědělské politiky by byla příhodným okamžikem pro to, abychom mohli začít provádět takovéto změny. Děkuji. Děkuji. A další je paní Patrau Neves. Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát zpravodaji a stínovým zpravodajům za dobrou práci. Chtěla bych potrhnout jeden důležitý aspekt, který i navzdory mému úsilí tam bohužel obsažen zprávě není. Je důležité, abychom si vypočítali špatné efekty, E, toho, které využívají s tím, že se využívají určité typy chemii. E, to je praktika, která začala asi před 50 lety a tímto se včely dostávají do podmínek, na které nejsou přizpůsobené. V takovéto případě se vydá, dochází k určité selekci na základě určitých charakteristik, jak to je produkce medu a určité další akce, které jsou důležité pro včely, pro jejich přežití se jak si nezohledňují. Dále se ukázalo, že máme tady problémy s parazity a s exotickými nemocemi, které často eh, vedou k tomu, že uhynou lokální včelstva. Je důležité, aby eh, včelaři měli dobře informování, byli dobře vzděláváni, aby, aby i se, jak se skoncovalo s takovými ty praktikami, které škodí všem. Děkuji další, paní Merkis voorzitter ik ga heel kort zijn. ik ondersteun ook de alternatieve. děkuji budu stručná. zcela podporuji alternativní usnesení které bude zítra rovněž předloženo k hlasování. Když vysvětlujeme našim dětem, jak funguje oplodnění, tak začínáme u rostlin a u včel, ale teď už to dětem nevysvětlíme, protože když přijdeme o včely, přijdeme i o toto a bude také o zemědělství a zajištění potravin, takže pomaličku skutečně zásadním způsobem měníme přírodu. A děláme to špatně. Děláme to tak, že umožňujeme zemědělcům, aby používali příliš mnoho pesticidů, aby využívali monokultury, aby uplatňovali příliš intenzivní praktiky. Vraťme se k biologii vraťme se k těm ptákům, rostlinám a včelám. Děkuji, pan Bronci. Uh, bees, like their soulmates, the Roma, are famed for being free spirits. Like the attitude... Uh, včely Eh, jsou eh, svobodného ducha a včelám je jedno, odkud je ten pil, který schromažďují. Zeptejte se eh, takovou včelu tady v tramvaji ve Štrasburku, co si myslí o pilu s geneticky modifikou plodin a podobně. Pokud chceme, aby výrobci kovů přesně řekli, jaký je ten zdroj, ze kterého třeba recyklovali ten produkt, tak já si myslím, myslím, že by to bylo nefér a diskriminační, protože eh, výrobci by potom ani nemohli podnikat. Co je důležité pro tyto, eh, je to, co je důležité i pro včelaře. Mm, není možné na ně klást nepřiměřené požadavky, protože to by mohli potom zkrachovat. Já vám děkuji. A poslední je paní McKinnis. Děkuji, pane předsedo a děkuji zpravodaji. Já bych dala přednost tomu, kdyby byla tato zpráva o včelách, jak o medonosných, tak o čmelácích. Já myslím, že někdo z kolegů už mluvil o divokých včelách, ale než si někdo sám udělá závěry, pokud jde o příčiny tohoto problému, řekněme, že v této zprávě se mluví o tom, že nemáme spolehlivé a srovnatelné údaje o takových věcech, které se týkají medonosných včel a podobně, a že potřebujeme účinný systém, ze kterého vyplynou informace, ze kterých pak budeme moct vycházet, a to je opravdu důležité. To, že pesticidy jsou problém, musíme prošetřit, ale to, že zemědělci by měli využít co nejméně pesticidů nebo že využívají příliš mnoho pesticidů, to už se upravuje novými předpisy pro udržitelné použití pesticidů. A to musíme také uznat. Já chápu, že pokud je o životní prostředí, veškerý hmyz potřebuje odpovídající podmínky. A kolegovi, který to právě uváděl, mohu říct, že já jsem také zasadila plodiny na celé řadě hektarů své půdy pro hmyz a funguje to, máme tam i čmeláky, takže tato opatření můžeme zapracovat do zemědělské politiky. Děkuji. Děkuji paní McInnes a nyní předávám slovo panu komisaři Dalímu. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, mám radost, že vidím, že letos proběhlo tolik akcí a diskuzí. Evropském parlamentu, v Radě i jinde v návaznosti na sdělení Komise o zdraví včel z loňského prosince. Ukazuje to, že toto sdělení napomohlo lepšímu pochopení této věci. Naše původní hodnocení platí. Zdraví včel důrazně ovlivňují nejrůznější faktory, přičemž věda zatím nezjistila přesné příčiny anebo rozsah ztráty včel. Rád bych ocenil vynikající práci zpravodaje pana Tabajdyho. Připravil vyváženou zprávu o této komplexní oblasti. Ve zprávě se odráží celá řada faktorů, které ovlivňují zdraví včel. Bohužel souhlasíme s tím, že neexistuje žádné rychlé řešení, žádný jednoduchý recept. Ale je jasné, že musíme posílit výzkum, a budeme tomu věnovat pozornost, až budeme v budoucnu vybírat výzkumné programy. Můžeme také doladit ty prvky, které zřejmě budou mít největší vliv. Komise už zavedla několik zásadních opatření. Učila například novou referenční laboratoř v Evropské unii pro zdraví včel a zvýšila příspěvek Evropské unie při financování národních včelařských programů. A já si cením podpory parlamentu pro tyto iniciativy. Plánujeme už také další kroky. Zpráva parlamentu rozhodně představuje další materiál k zamyšlení u těchto věcí, u celé řady dalších věcí. A já mohu poslance ujistit o tom, že posudíme všechny naše návrhy a budeme jim věnovat velkou pozornost. Já věřím, že naše kroky budou znamenat, že budeme lépe informovaní, abychom mohli rozhodnout, jak nejlépe postupovat dál, ale chci vám připomenout, že komise má k dispozici omezené zdroje a nástroje. Důležitou roli hrají také členské státy a všechny ostatní zúčastněné strany. Mohlo by to například znamenat, že se budeme dál snažit rozvíjet veterinární lékařské příspravky a uvádět je na trh. Členské státy a organizace zúčastněných stran mohou také prosazovat dobré včelařské a zemědělské praktiky, mohou napomáhat dialogu mezi producenty obilovin a včelaři a mohou rozšiřovat praktické informace mezi včelaři. Ještě jednou bych rád řekl, že si nesmírně cením této zprávy parlamentu a těším se na další spolupráci v této důležité věci. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Kolegové, rozprava je uzavřena a jako v předchozích případech hlasovat budeme zítra ve 12 hodin. Další bod na pořadu jednání je zpráva paní